told me about that. Give him we have regard. to talk about it. Colleagues, we now move to the declarations of war. Kolegové, nyní přicházíme prohlášení hlasování vysvětlení. Já budu pokračovat ve své rodné řeči v zájmu práce tlumočníků. První zpráva, kterou budeme vysvětlovat, nebo respektive jejíž hlasování budeme vysvětlovat, je zpráva paní Kniči procesní záruky pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení. Nejprve paní Kristýna Morvaj. V tuto chvíli zatím ještě není možné hovořit. Ani vy neposloucháte, protože s někým mluvíte, poslanci neposlouchají. Takže já myslím, že by to bylo uh, trošku takové ponižující vůči občanům, kdybychom teď pokračovali. Takže prosím, posečkejme, až eh, tady zavládnou normální podmínky, které eh, by odpovídaly parlamentnímu prostředí. Eh, za těchto okolností však je to nemožné. Takže prosím, řekněte poslancům, ať opustí sál, pokud si chtějí popoví, povídat mezi sebou a počkáme až na chvíli, kdy budou dostatečně dobré podmínky k projevům. Um, Paní Morvaj, já už čekám několik minut. Mohu udělat to, co navrhujete, protože máte pravdu. Kolegové, prosím, bavte se dál, ale mimo tento sál. Can I look at certain colleagues from my own group, Anneli? Anneli, Katrin, Sofie, prosím, vy jste tedy z mé skupiny, ale prosím, abyste navázali na své rozhovory až eh, mimo tento sál. I think that's what Tak, to by mohlo stačit. Takže paní Morvaj, máte na minutu slovo k vašemu vysvětlení. Děkuji vám. Já jsem eh, podpořila svým eh, hlasem tuto zprávu o procesních zárukách pro podezřelé či obviněné děti. Mohou to být eh, ještě některé otázky týkající se eh, terminologie, protože eh, tedy podle OSN jsou to děti pod 18 a u nás jsou to spíš nezletilí, nepřímo děti. Ovšem dnes v Maďarsku v některých situacích i děti eh, pod 14 let mohou být eh, předmětem řízení. A já si uvědomuji i s jaké, k jakým tragédiím to může vést, když jsou děti eh, obviněny, ale nemají procedurální práva, záruky. mohou se pak ocitnout zcela bez ochrany, takže jsem velice eh, ráda, že tuto zprávy máme. Pane Pospíšil. já jsem tuto zprávu nepodpořil a to z následujícího důvodu souhlasím se základní myšlenkou jednotné procesní ochrany dětí ale nesouhlasím s tím jak směrnice konkrétně vypadá a to ze dvou základních důvodů. za prvé rozsah práv takto unifikovaných je příliš široký například se zde unifikuje i právo na ochranu soukromí a to já se domnívám že má zůstat v kompetenci jednotlivých národních států. třeba v české republice v tuto chvíli se vede debata o tom zda mají být pachatelé závažné trestné činnosti děti anonymní nebo nemají být. a tím druhým důvodem je to že mně připadá jako příliš významná ochrana to že evropský parlament rozšířil kategorii dětí až na věk twenty one let. připadá mi že to už je příliš velká ochrana a že bychom měli zůstat u původního návrhu který předkládala komise a to byl věk eighteen let. děkuji. Děkuji vám, pane Pospíšil. Andres Manekins. Ano, pokud se podíváme na statistické údaje za Evropskou unii, tak zjistíme, že do různých trestných činů je zahrnuto milion dětí, to znamená 11 členské státy eh, samozřejmě vidí tu situaci různým způsobem, nejsou to žádné normativní definice toho, jaké je eh, tedy spravedlivé zacházení s dětmi, my tady chceme stanovit minimální oblast působnosti pro naši legislativu, která se týká dětí a mladistvých. Já si myslím, že to je tedy pozitivní. Můžeme říci, že ta směrnice se bude týkat těch, kterým je 18, ale nedosáhli 21. roku věku. Nicméně bychom měli pracovat ještě na jiné, nové směrnici, která by eh, považovala nebo uvažovala i děti od 14. roku věku. Děkuji. Děkuji. Eh, a nyní má slovo paní Monika Makovej. Děkuji vám. Přes milion dětí je předmětem trestního řízení každý rok, je podle odhadů komise. To znamená 12 celkového počtu osob, které jsou podrobeny trestnímu řízení, což je obrovské množství. A práva dětí nejsou eh, dostatečně zajištěna eh, v různých eh, procesech v mnoha členských státech, tedy alespoň v praxi. Ehm, máme konkrétní situace, kdy práva dětí nebyla dostatečně vzata v potaz ze strany jednotlivých eh, příslušných orgánů. Proto je důležité, abychom eh, stanovili minimální eh, standardy dodržování eh, práv dětí, aby tu byl skutečně spravedlivý proces, právo na případně nejenom právníka, ale i tlumočníka, pokud je to potřeba. Hlasovala jsem ve prospěch této zprávy, protože musíme zajistit spravedlivé řízení a minimální společné standardy pro všechny osoby, kterým je méně než 18 let, které z různých důvodů jsou obviněny zatčeny nebo se staly eh, obětí nebo jsou jakkoliv jinak zapojeny do trestního řízení. Děkuji. Děkuji vám, eh, kolegyně. Eh, kolega Hanana teď vidím, tak Daneli máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva se opírá o listinu základních práv a svobod Evropské unie, což je dokument, když byl vyjednán, tak nás tehdy Tony Blair, tehdejší premiér, ujistil, že se nebude stahovat na eh, Spojené království. Říkají nám, že to vlastně nic neznamená, že ta právní eh, síla toho eh, je velmi slabá. A potom nám také další premiér řekl, že se na to nám nebude stahovat, nic se nezměnilo. Teď tedy vidíme, že dochází k neustálému rozšiřování pravomocí institucí Evropské unie. Mnozí si kdysi mysleli, že eh, Evropská unie je jenom eh, mezivládní obchodní organizací a že eh, Evropská rada má na starosti lidská práva, ale vidíme, že Evropská unie se rozšiřuje do všech oblastí lidského života. A nesmíme to jméno přihlížet, musíme z toho autobusu vystoupit. Děkuji, teď na jednu minutu Stanislav Polčák. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já se přiznám, že toto hlasování nebylo pro mě, jako i pro řadu asi mých kolegů, příliš jednoduché. Nejsem příliš zastáncem toho, aby e, Evropská unie promlouvala i do e, politiky trestního práva na druhou stranu ta pozitiva která já jsem seznal v tom předloženém návrhu převažovala nad jistými výhradami které i já mám k okruhu například těch garantovaných práv a z tohoto důvodu jsem se nakonec rozhodl podpořit eh, tento návrh zprávy pro mě je podstatné že se tímto zajišťuje pro děti eh, základní rovnost zbraní která právě je vyvažována jejich nízkým věkem že ty záruky které jsou dávány jsou právě proto abychom vyvážili to jakým způsobem oni mohou či nemohou postupovat v tom trestním řízení a e, je faktem že to rozšíření na jednadvacet let není úplně nejšťastnější na druhou stranu i české trestní právo zná právě pojem věku blízkého věku mladistvých takže i v tomto smyslu jsem se nakonec rozhodl podpořit tuto zprávu. děkuji. děkuji pane polčáku a teď na jednu minutu kolega kelly. Děkuji. Já jsem podpořil tento návrh, který má ochránit práva dětí v trestném řízení. Já uznávám, že tato dohoda vznikla po devíti trojstranných jednáních, vzhledem k tomu, že se předpokládá, že v eh, EU eh, čelí takovému řízení milion dětí, tak je jasné, že je potřeba, aby tu byly záruky. Je potřeba chránit dítě v průběhu celého řízení, je potřeba zajistit spravedlivý proces, ale kromě toho, a to je možná ještě důležitější, zabránit tomu, aby děti eh, páchaly další trestné činy, aby byly sociálně vyloučeny. Já si myslím, že to je naprosto eh, zásadní. Rád bych na závěr ještě jednou řekl, že že odsuzují egyptské úřady za to, že odsunuli řízení eh, eh, s, s jmenovanou osobou a ta osoba byla před třemi lety eh, tehdy jako nezletila zajata. Děkuji. Vielen Dank. Eine Minute jetzt Wolf. Děkuji a na minutu Steven Wolf. Děkuji. Pane předsedo, čas od času vyjde nějaká směrnice, která je napsaná jazykem, který bychom většinu z nás považovali za přijatelný či rozumný. A za těchto okolností dne, dnes eh, tento eh, nástroj na ochranu dětí a mladistvých se zdá být rozumný. Spojené království má eh, opt-out, protože naše postupy ve vztahu k dětem mají eh, vyšší standard než eh, ty, který navrhuje Evropská unie. Ale o už nutně nejde. Tady jde o to, že ti lidé, kteří teď musí hlasovat v referendu 23. června, si musí uvědomit, že dnes zavádí postupy eh, o dětech, které se liší od našich a zítra budou zavádět legislativu, která se liší od naší a pokud budeme hlasovat, že zůstaneme uvnitř, tak budeme vždy podrobeni těmto pravidlům. Tohle, tohle není o status quo, to je o budoucnu. A Spojené eh, království by tak zůstalo v něčem, co je temné a zoufalé. Ano, tím tedy končíme vysvětlování hlasování ke zprávě Kiniči a nyní tedy zpráva pan, pana Gajera, pokyny pro rozpočet na rok 2017. Nejprve Benito Zulaga. Děkuji, pane předsedo. Dneska jsme hlasovali o prvních pokynech pro rozpočet na rok 2017. Máme před sebou ještě hodně eh, práce a proto jsme se zdrželi. Chceme umožnit dialog ještě předtím, než ten rozpočet definitivně schválíme. Přesto to vypadá, jako by rozpočet na rok 2017 neskýtal velké možnosti. My potřebujeme lepší rozpočet eh, s tím, že příjmy musí být lépe rozděleny na základě příjmu na hlavu jednotlivých členských států. <clears throat> My nepochybně brzy schválíme plán pro uprchlickou krizi a eh, to se bude týkat i zprávy prostředků ve třetích zemích. Někdo řekl, někdo včera řekl, že je to nelegální, ale já si myslím, že eh, my tady schvalujeme eh, pokyny pro rozpočet a potřebujeme dostatečnou flexibilitu, abychom dostali humanitárním výzvám. Potřebujeme eh, tedy vystupovat jednoznačně, abychom projevili solidaritu a nemarnili evropské hodnoty. Děkuji a nyní na minutu López Bermejo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala proti této zprávě. A to proto, že se tady potvrzuje neoliberální přístup evropského rozpočtu. Čím dál tím větším úsporám, nedostatek demokratické kontroly nad prostředky. Přijde mi velmi závažné, že eh, se tím posilují rozhodovací struktury v ekonomické oblasti. které vedou k čím dál tím větším škrtům ve veřejných výdajů. To potom postihuje většinu evropských občanů. Tyto prostředky se také čím dál tím více vydávají na posilování tržních mechanismů místo toho, aby eh, vytvořili oblast veřejných investic. Takže upřednostňují jeden model produkce. My jsme pro to, aby demokratické, aby eh, se rozhodlo demokratickým způsobem o těchto prostředcích. A aby se podpořili jiné oblasti ekonomiky. Za jednu minutu Dan Hannan. Děkuji, pane předsedo. Před 800 lety eh, v eh, mém okrsku došlo k šarvátce, která potom vedla k vytvoření eh, toho, co eh, se potom nazývalo parlamentem. To bylo a parlamentního zřízení. A tehdy nešlo ani tak o zastoupení, ale spíše o to, jak vládu donutit k zodpovědnosti, zejména o finančních otázek. Všechny ostatní věci byly vedlejší, tím hlavním úkolem parlamentu bylo uh, kontrolovat vládu. Teď se podívejte na to, jak to funguje v našich členských státech eh, u rozpočtu a jak to funguje tady v Evropském parlamentu. My jako evropští poslanci neustále musíme souhlasit s eh, více prostředky, neustálým navyšováním rozpočtu, což je naprostý opak toho, co eh, vlastně mají dělat národní parlamenty od počátku určitou nejistotou eh, ohledně referenda a o tom, k čemu to povede, tak jedna jistota je, že ten evropský rozpočet nebude někde menší. Děkuji. Na jednu minutu pan Andrej Smimickins. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Je zřejmé, že uh, hlavní o co jde, jak získat další prostředky mimo Eh, ten víceletý rámec a jak sladit ty prostředky mezi různými členskými státy, ale samozřejmě, že je velice dobré, že pokud jde o horizont 2020 eh, a podporu digitálního trhu a podporu malých a středních podniků, jsou tu určité kroky, včetně podpory eh, podnikání, protože to jsou eh, základní priority pro rozpočet Evropské unie. Také je zřejmé, že jsou potřeba dodatečné zdroje pro Řecko 2 miliardy. To by mohlo znamenat určitou pobítku v boji proti nestabilitě, takže jsem hlasoval pro. Děkuji, Steven Wolf. Děkuji vám. Eh, zítra, má, včera tedy Mark Carney, guvernér Bank of England, řekl, že existují rizika opuštění Evropské unie. všem je to také určité riziko setrvání v Evropské unii. I to má svá riziko, riziko eh, stagnace, riziko, že se nic nezmění v Evropské unii. A v dnešním eh, eh, rozpočtu v těch pokynech na rok 2017 se Eh, říká některé členské eh, státy, které se snaží zabránit tomu, aby Evropská unie dostala více peněz. Ale lidé musí pochopit, že pokud zůstanou uvnitř, budou hlasovat pro organizaci, kterou vedou úředníci, již hlavním zásadou je zvyšovat rozpočet Evropské unie bez jakéhokoliv zastoupení eh, bylo řečeno velmi jasně, že musí být eh, zastoupení pro jakékoliv zdanění. A eh, tady eh, se zvyšuje rozpočet, aniž by s tím poslanci mohli cokoliv udělat. Děkuji. A nyní na minutu Stanislav Polčák. Já jsem podpořil tyto pokyny, které jsou důležité pro tvorbu rozpočtu. Z obecného důvodu si především myslím, že Evropská unie nepotřebuje rozkolísat ještě v další důležité oblasti, a to je tedy rozpočtové já jsem přesvědčen že například eh, loňské předsednictví lucemburska nám předvedlo jakým způsobem je možné efektivně eh, sestavovat rozpočet a schválit rozpočet. byl to jeden z velmi úspěšných kroků eh, které udělalo lucemburské předsednictví a jsem přesvědčen že také i stávající předsednictví nizozemské ale snad rovněž i slovenské dotáhne na příští rok do zdárného konce jako to minulé. Eh, byl bych velmi rád kdyby rozpočet byl rovněž sestavován s jistou variabilitou s jistou flexibilností protože před evropou jsou důležité zkoušky ať je to migrační krize ať jsou to strategické investice zkrátka všechno nebo globální napětí v evropském sousedství to jsou všechno otázky na které musí evropský rozpočet reagovat. děkuji. Děkuji, to tedy bylo poslední vysvětlení hlasování ke zprávě pana Gajera a nyní tedy se dostáváme ke zprávě paní kolegyni, kolegyně Hübner zdokonalení tvorby právních předpisů. Nejprve Kristýna Morvaj. Děkuji, pane předsedo. Já osobně se domnívám, že tato zpráva je velmi dobrá a zvlášť se mi líbí ta část, kde se hovoří o subsidiaritě a kde se píše, že musí existovat určitá rovnováha a že musíme rozlišovat mezi tím, co se má provést na evropské úrovni a tím, co se má provést na úrovni vnitrostátní. Myslím si, že eh, takto to vidí i mnoho jiných kolegů Řekli jste, že je potřeba zohlednit i názory občanů, protože právě zásada subsidiarity pro, je pro evropské občany velmi důležitá. Je důležité, abychom zachovali eh, suverenitu. Nesmíme zasahovat do kompetencí členských států příliš. Například migrace. Migrace to je něco, kde musí rozhodnout právě jednotlivé státy. A nyní pan Jiří Pospíšil na minutu, prosím. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem tuto zprávu podpořil, protože jsem si vědom toho, že kvalita našich legislativních aktů je občas diskutabilní a v době, kdy jsem byl v České republice odpovědný za legislativu a za e, transformaci evropského práva do českého právního řádu, tak jsme častokrát naráželi na možné výklady některých směrnic a kladli jsme si otázku jak určitou směrnici co nejlépe transponovat do vnitrostátního práva. jsem tedy velmi rád že zde je takováto dohoda na stole která se zaměřuje vysloveně na kvalitu práva protože se nejedná podle mého názoru pouze o technickou věc ale tato zpráva má i velký politický dopad. zkrátka a dobře když z našeho parlamentu a obecně z orgánů evropské unie přicházejí nekvalitní legislativní akty pak to má i dopad na to jak naši občané vnímají ideu evropské integrace a ideu evropské unie jako takové. za velmi důležité považuji to že se posiluje úloha národních parlamentů daná lisabonskou smlouvou je třeba ji v praxi více využívat. děkuji. Děkuji, pane Pan Sven Schulze, Äh, Pane předsedo, milí kolegové, i já jsem hlasoval pro, ale musím říct, že mi to působilo určité potíže, protože si myslím, že to směřuje správným směrem, ale v určitých bodech bych si přál větší jasnost a konkrétnější skutečnosti, konkrétnější fakta z hlediska malých a středních podniků. Z jejich hlediska by byl například důležitý závazný test eh, malých a středních podniků a nebo mě vadila jednání mezi radou, komisí a parlamentem, protože ta by mohla být o něco transparentnější. A kromě toho se domnívám, pokud máme být upřímní, že ten návrh komise, který byl původní, byl dobrý a během těch jednání byl ještě o něco vylepšen. To znamená, že jsem si hlasoval pro, ale měl jsem s tím určité potíže. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Andris Mamikins na uh, minutu. Děkuji, pane předsedo. Pochopitelně, že regulace v Evropské unii by měly mít nejvyšší kvalitu. Jinak eh, to bude mít eh, negativní dopady na půl miliardy lidí, kteří bydlí na této planetě. A když už je řeč o tomto dokumentu, o kterém teď hovoříme, tak je zásadní, že mnoho aspektů týkajících se malých a středních podniků musí být za to v potaz. Většina firm v Evropské unii jsou konec konců malé a střední podniky a také lepší regulace, jednodušší regulace, to všechno je eh, velice důležité a zásadní. Většina obyvatel Evropské unie vůbec neví, co se v institucích děje, takže se musíme přiblížit našim občanům, našim voličům a závěrem mi dovolte říci, že je zásadní, abychom měli dobrou komunikaci mezi parlamentem a komisí, komisí proto jsem hlasoval pro. Děkuji. Děkuji a nyní kolegyně Makovej na jednu minutu. Máme tady velmi bohatou legislativu, možná až příliš bohatou a velmi mnozí z kolegů mají osobní zájmy, osobní agendy, takže naše legislativa je pak plná různých ale, nebo, navíc a tak dále. A pak to vypadá jak vánoční stromeček a pro mnoho evropských občanů je to nepochopitelné. Takže pak často dospějeme k tomu, že tam chybí jakýkoliv, jakýkoliv obsah. Eh, legile trebuie să fie simple clare precise. A, takže musíme, musíme mít legislativu, která je krátká, stručná. Jsme tu proto, abychom eh, legislovali v zájmu občanů a ne, abychom si tam dostávali své vlastní zájmy. A komise, parlament i rada musí konzultovat mezi sebou a musí konzultovat také s občany, pro které pracují, transparentnost a veřejná konzultace. To je to zásadní. Děkuji. Děkuji paní Makové a teď bude hovořit Markus Píper a má minutu. Tak, teď máme mikrofon zapnut, doufám, že to počítá se ten čas od teďka. Já jsem podpořil tu zprávu, e, malé firmy jsou popředí pozornosti a musíme e, odbourávat byrokracii. Byrokracii a měli bychom udělat posouzení dopadu, to ze strany komise. Ovšem bych eh, se eh, rád připomněl návrh komise. Komise chtěla eh, silnější povinnost práva zpravodajství v rámci goldplating a chtěla to posílit, tu zodpovědnost. Komise chtěla mít takový roční seznam různých zákonných aktů. Tam se tedy, proč Rada a parlament, především parlament, to všechno, proč tomu všechno zabránili, no, proč to všechno masivně oslabili. My jsme přeci byli na jednání jednání trilogu, ale byla tady učiněny důležité kroky ve směru větší transparentnosti a to všechno zmizelo. Takže tady teď eh, nemáme, se nevyslal dobrý signál komise, si teď ponechala černého Petra evropské byrokracie. Je to škoda, protože eh, promarňujeme šanci a eh, evropští občané nebudou vědět, kdo v jaké fázi evropské legislativy skutečně nese zodpovědnost. Tato dohoda by si byla, měla zasloužit více. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A teď na minutu Mark Tarabela. Vážený pane předsedo, poslanci eh, PS eh, hlasovali proti, protože tato dohoda je nevyvážená. Předpokládá, že parlament bude konzultován komisí a radou. Konzultován, pouze konzultován, ovšem my jsme spoluzákonodárci, takže to je nedostatečné v takto zásadních věcech. Kromě toho PS se domnívá, že RIFIT, který je součástí této dohody, je nebezpečím a hrozbou porušování práv pravidel sociální ochrany, ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. A proto pro nás tato dohoda nebyla přijatelná. Evropa je dnes nemocná, potřebuje sociální integraci, potřebuje zákony, které zajistí větší sociální harmonizaci a tento text na to základní očekávání nesplňuje. Děkuji. Děkuji vám. A poslední je pan Steven Wolf na jednu minutu. Děkuji ještě jednou. Eh, lepší právní předpisy, lepší regulace. To je bez diskuze, že potřebujeme lepší předpisy a EU určitě potřebuje lepší předpisy, protože 40 let evropské regulace vede k tomu, že GDP je, na eh, pardon, HDP je na nejnižší úrovni ty předpisy vedly ke snížení produktivity, k nezaměstnanosti v celé Evropě v průměru 13 nezaměstnanost mládeže v průměru přesahující 30 Tento kontinent umírá právě kvůli evropským předpisům. Když se ale podíváte na evropské předpisy, musíte si klást otázku, jak se ty předpisy tvoří. V USA máte senátory a kongresmeny, kteří vytvářejí zákony, protože to tak lidé chtějí. V národních státech Eh, jsou to politici, kteří vytvářejí zákony, eh, protože to tak chtějí eh, lidé, ale v EU to tvoří úředníci. To znamená, že když říkáme, že EU potřebuje lepší předpisy, to je jako kdyby kapitán eh, na potápějící eh, lodi křičel, že chce více vody. Děkuji, tím ukončujeme vysvětlení eh, hlasování k interinstitucionální dohodě a dostáváme se k návrhu usnesení o dohodě tabákovém koncernu Philip Morris. První je Kristina Morvaj, má minutu remélem működik a mikrofon. köszönöm szépen ha az ember. Když se podíváme na tuto zprávu, eh, lépe řečeno na její titulek, tak jde o dohodu s tabákovým koncernem o tabákových produktech v závorce PNI, Ehm, řekneme si, že PNI by mělo být něco, co pochází z Evropské unie, co se týká byrokracie Evropské unie, nějaká zkratka pro toto. Ale když se eh, tak blíže pozná tato zpráva, tak uvidíme, že Philip Morris International je obrovský podnik, tabákový koncern a pak se tady ještě hovoří o dalších podnicích, se kterými má být uzavřeny smlouvy. Mám návrh ve všech zemích, i v Maďarsku, by bychom měli eh, lidem před maturitou ukázat tento titulek. Eh, Philip Morris International uzavírá dohodu a eh, pokud nepochopíme, proč je to takto nepřijatelné, tak jako občany jednotlivých států nejsme připraveni. Pak bychom neměli dostat maturitu. Pak bychom se měli začít učit znovu o tom, co je to transparence, co to je korupce a podobně. Děkuji. Děkuji a teď Jiří Pospíšil má minutu pane předsedající já po prostudování veškerých dokumentů eh, jsem zaujal zdrženlivý přístup k této dohodě. Eh, dokumenty které alespoň já mám k dispozici jasně ukazují že eh, dohoda která zde již byla a o jejímž prodloužení jsme de facto dnes hlasovali jasně ukázala že na jedné straně došlo ke snížení počtu poklesu počtu pašovaných a padělaných výrobků philip morris ale na druhé straně eh, okamžitě stoupl počet pašovaných a padělaných v uvozovkách bílých cigaret. jinými slovy výsledek že by došlo obecně ke snížení ilegálního obchodu s tabákovými výrobky nenastal. to je důvod proč si myslím že musíme hledat jinou cestu systémovější cestu než pouze jaksi individuální dohody s konkrétními velkými výrobci protože je zcela zřejmé že to nerozbíjí trh s ilegálními tabákovými výrobky. proto tímto zdůvodňuji svůj zdrženlivý přístup k materiálu o kterém jsme hlasovali. děkuji. a teď má minutu. Děkuji, pane předsedo. V mé zemi, v Lotyšsku, Existují falšované tabákové produkty, jejich eh, objem se každý rok zvyšuje. Ale náš region patří k těm nejchudším v Evropské unii. A Obyvatelé se pokoušejí eh, se udržet, eh, tak říkajíc, nad vodou eh, tím, že používají falšované cigarety. A pokud nemají žádnou legální práci, tak to takto i zůstane. Je to škoda. Škoda, že komise potřebovala tolik času, aby vypracovala technické zhodnocení situace. A až v roce 2016 v únoru byl tento dokument zveřejněn. Očekáváme, že v květnu to bude. Jinak je to nelegální obchod, nelegální um, řemeslo, tento obchod s falšovanými cigaretami. A potřebujeme směrnice, které e, tento nelegální obchod omezí. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Mamikisovi a teď má minutu Klaus Buchner. Děkuji, pane předsedo. Dosud existovala smlouva mezi Filipem Morisem a EU Eh, já jsem toho názoru, že smlouvy tohoto druhu eh, by mělo být něco, čemu se zásadně budeme vyhýbat. Za prvé, protože eh, by z toho neměly plynout žádné peníze. Za druhé, protože Evropská unie se zásadně by neměla pouštět do takových dílů s jednotlivými firmami, protože je tady pro všechny. Tabákový průmysl se pokouší nejrůznějšími kanály vynaložit vliv na politiku. Eh, mimo jiné to vidíme také v různých smírčích eh, eh, procesech, kde Philip Morris získává stále větší moc aby mohla vynakládat vliv na konkrétní politické oblasti. Myslím si, že tomu se musí učinit přítrž. A proto jsem velice rád, že parlament hlasoval tak, jak hlasoval. A že ukončil tuto spolupráci. Děkuji vám. Děkuji panu profesoru Buchnerovi a teď má minutu kolegyně Makovi. comerțul ilicit uh, cu tutun cauzează Nezákonné obchodování s tabákovými výrobky způsobuje škody v výši zhruba 10 milionů eur v Evropské unii. To jsou naše peníze, o které přicházíme. Kromě toho nezákonný e, obchod s tabákem financuje organizovaný e, zločin a přeshraniční zločinecké e, organizace přispívají k obchodování s lidmi, zbraněmi a podobně. Mrzí mě, že Evropské komisi trvalo tak dlouho, než nám vysvětlila, jaká je přidaná hodnota dohody podepsané s Filipem Morris a doufám, že v budoucnu tomu tak již nebude. Žádám transparentnost od Evropské komise. Všichni, kteří se zúčastnili těchto jednání, byli vázáni mlčenlivostí a všichni, kteří se s těmi dokumenty chtěli seznámit, tak mohli tak učinit eh, pouze za, eh, prezenčně za zavřenými dveřmi po té, co podepsali hromadu dokumentů. My potřebujeme transparentnost a od první dohody uplynulo 12 let, eh, přičemž ilegální obchodování s tabákem dále roste a potřebujeme více transparentnosti. Děkuji. Um... Tímto ukončujeme vysvětlení ehm, hlasování a odročuji schůzi do 15. hodiny.